Dear ladies and gentlemen. Vážení zhromáždění, dámy a pánové, budeme muset začít z odpolední části zasedání. Jedná se o veřejné slyšení s, společné s výborem pro mezinárodní obchod a týká se vztahu EU-USA. Jak víte, obě země už či Eh, jak EU, tak USA pojí hluboké partnerství, snažíme se společně prosazovat hodnoty, globální stabilitu i vzájemnou prosperitu a bezpečnost. Nicméně náš vztah je nyní podrobován zkouškám a eh, různým výzvám typu regionálních konfliktů, smlouvy s Iránem, klimatické změny a obchodní záležitosti. Máme zde čtyři řečníky, každý z nich se dívá na věc trochu jiného úhlu a určitě to přispěje k bohaté diskusi. Naše slyšení rovněž je příležitosti, abychom obohatili naši zprávu z vlastní iniciativy týkající se právě tématu vzájemných vztahů a e, první výměna názoru k tomu nastane těsně e, po slyšení. Jako první vystoupí jeho excelence pan Anthony Gardner, bývalý velvyslanec e, za USA v Evropské unii. Druhým řečníkem bude pan doktor Christophan Marshall, inaugurální Um, fellow nadace Die Zeit a německého maršalova, um, maršalovy nadace v USA. Jako třetí vystoupí Jeremy Shapiro, ředitel výzkumu v Evropské radě pro zahraniční záležitosti a zatím ještě čtvrtý řečník nedorazil. Tedy eh, vaše excelence, Anthony Gardner, je mi potěšením, že jste znovu v našem kruhu. Pokud se nepletu, naposledy jste měl příležitost se na půdě tohoto výboru vyjádřit ještě v listopadu roku 2016. My se budeme těšit, že si nyní vyslechneme váš úhel pohledu a i analýzu současných vztahů EU-USA. Máte 10 minut. Děkuji. Já jsem velice rád, že jsem znovu zde. Strávil jsem zde mnoho šťastných hodin, podobně jako i v jiných výborech této sněmovny. Má tříletá diplomatická kariéra v EU nebyla pouhým povoláním. Mnozí z vás vědí, že se jedná o přímo osobní srdcovou záležitost a vždy jsem měl ten pocit, že EU a USA jsou takovými přirozenými partnery, kteří se opravdu nazvat zájem nezbytně potřebují a ani jeden nemůže vyřešit, vyřešit své problémy sám. Týden předtím, než jsem rezignoval v lednu roku 2017, jsem tehdy zorganizoval takovou rozlučkovou tiskovku a tam jsem byl velice um, osobní a nelituji ničeho, co jsem tehdy řekl a mám ten pocit do dneška, že nesmíme mlčet. Já jsem vnukem migrantů, kteří utekli před fašismem. A Benito Mussolini rovněž hovořil o tom, že Itálie musí být znovu velkou. A přitom se mu podařilo tuto zemi zničit. A um, sám dědeček byl svědkem toho, co se děje, jakmile se porušuje nezávislé souvislí, soudnictví a demokracie. Modlin Albrightová nás všechny varovala, že musíme být strážci demokracie nikoli pouze u sebe, ale kdekoliv ve světě. A právě demokratické evropské instituce, včetně Evropské unie, zde sehrávají klíčovou úlohu, aby zajistili, že společné transatlantické hodnoty budou zachovány. A já doufám, že unijní instituce nikdy nezaváhají, aby se za tyto hodnoty postavili Rok a půl po nástupu Trumpa eh, vidíme, že naše vztahy budou významným způsobem, i když doufám pouze dočasně, poškozeny ve všech eh, oblastech. 9. května eh, sekretář Pompeo, státní tajemník, vydal prohlášení, kde se hovoří o jednom z našich nejbližších, nejtěsnějších partnerů a že je to důležitý cíl. Bohužel se zdá, že jsou to pouze slova a vlastní prohlášení samotného prezidenta často poukazují na to, že EU je víceméně pouze nějaký klub, jehož jediným cílem je vytlačit USA, že je to byrokratická organizace, že chce e, neustále USA ubližovat a že chrání pouze své unijní členy. Byl to člověk, který hovoří, že Brexit je fantastická věc a ostatní země by měly následovat, ale Steve Bannon odešel, i když na druhé straně John Bolton bohužel bude zřejmě v tomto trendu pokračovat a pravděpodobně prezidentové vynázory podpoří a e, považuje americké instituce jako něco, co je neslučitelné s americkou suverenitou. Bohužel to, že se hovoří Amerika first, Amerika především, povede k tomu, že, Amerik, že USA bude vytlačeno z hlavních arény mezinárodního dění a to, že nebude podporována unijní integrace všem ublíží. Já osobně jsem zde hovořil o devíti záležitostech. První to byla péče o planetu. Vyjednávání o klimatických změnách eh, znamenalo, že jsme společně podporovali lidská práva, vládu a zprávu a demokracii všude ve světě. Všechny tyto priority jsou nyní de prioritizovány. Druhá záležitost, kde jsme velice účinně spolu spolupracovali, včetně s tímto výborem a s výborem INTA, to byly hospodářské vzájemné vztahy. Sice TTIP se nezdařil, ale přece jen jsme mnoho dosáhli. A i v oblasti soukromí dat se eh, mnohé zdařilo a pracovali jsme i dál na digitální agendě. Pak třetí oblast, to byla bezpečnost. Tam jsme pracovali v oblasti energetické bezpečnosti, vzájemná vojenská obrana, ochrana a i spolupráce v oblasti právního státu. Mnohé se zdařilo, mnohého jsme dosáhli a musíme se snažit chránit to, co se podařilo. Nyní eh, stažení se z smlouvy o jaderné bezpečnosti s Iránem, to je něco, k čemu USA přikročila uh, oproti tomu, jaké máme důkazy, či jak situace vypadá a e, je to rovněž proti pravidlům, že se USA stáhlo unilaterálně a e, snaží se, aby e, bylo udrženo pro kvo a aby Irán nemohl vyvíjet na jaderný program a zároveň musí být vůči němu dále uplatňovány sankce. To ale bude velice obtížné a obtížné rovněž bude, aby právnická osoba, což je každý stát, dodržoval takovéto unilaterální podmínky. Jedná se o velice tvrdý právní nástroj, protože většina firm se a i evropských firm bude snažit udržet své zájmy v USA, zároveň jednat samostatně. Já jsem eh, na vlastní oči byl svědkem toho, jak americký příspěvek k celosvětové bezpečnosti doplňuje to, co se děje jinde. Nejde proti eh, tomu, co dělají ostatní. Já sám jsem například byl na schůdce generálů, kteří se zabývají situací v Africe a oni sami hovořili o tom, že mm, na to eh, možná všechno nezvládne. EU se snaží ze všech sil, ale my tam musíme být rovněž. A přesto současné e, vojenské vedení hovoří o autonomii a podminovává jak na to, tak EU, což není správné. Přesto tyto škody. Prosazování právního státu a spolupráce v této oblasti zůstává oblasti, kde může EU a USA spolupracovat. Měli bychom to činit. Například spolupracujeme s Europolem, zejména v oblasti zneužívání dětí online, padělků a pašování drog. A nyní se musíme společně vynasnažit o to, abychom získávali rychleji elektronické důkazní materiály Například e, zákon o cloudu, který jsme v březnu schválili v USA, umožňuje ministerstvu spravedlnosti uzavírat mezinárodní smlouvy, které usnadní recipročně přístup k údajům, pokud tam jsou důvodné e, právní důvody a budou zachována lidská práva. První smlouvu brzy podepíšeme se Spojeným královstvím a nepochybuji o tom, že bude následovat například Kanada, Japonsko, Nový Zéland a Austrálie. A já bych rád viděl, že k tomu dojde i e, ve vztahu k EU, že taková bilaterální smlouva vznikne. Jsou tam určité jak politické, tak právní výzvy, ale téměř všechny členské státy vyjádřili mm, tomuto nápadu podporu a chtějí, aby Evropská komise jednala jménem té brzy pouze 27. Dá se přežít čtyři roky Trumpova velení? Ano, dá. Za prvé, dialog legislátorů, na něm nikdy nezáleželo více. Středně dobý přeskum, tam se možná může zdařit, že demokraté opět e, získají e, většinu ve sněmovně e, reprezentantů a tam se může zdařit společné jednání, vyhneme se konfliktu. Pak máme zachování eh, eh, soukromí a transatlantickou smlouvu k této záležitosti. V minulosti často to nebylo snadné, ale zdařilo se to a není důvod, proč by se to nemělo zdařit i do budoucna. Dále musí pokračovat i spolupráce v oblasti obchodní a nesmíme připustit obchodní válku. Eh, podnikatelé to chápou jasně, že to vede ke ztrátám na obou stranách. Za třetí, tato sněmovna musí dále prohlubovat vzájemné vztahy jak se státy v rámci USA, tak i s velkými městy a tam se dá dosahovat něčeho, co jinak USA v, v oblasti pařížských dohod vypověděli. A za šesté, EU má pravdu, když se snaží využít příležitosti a e, podepisovat nové bilaterální smlouvy o volném obchodu a unijní vývozci mají výhodné postavení a jsou konkurenceschopnější než američtí e, vývozci. E, máte pravdu, že nevyjednáváte, když vám se někdo snaží vyhrožovat tím, že vám přikládá pistoli ke spánku, já jsem se tomu taky nikdy nepodával. E, a nakonec, snažte se najít nějaké způsoby, jak e, vyjednávat. Někdo si možná myslí, že lichotky e, vedou dále než cokoliv jiného, ale spíše já bych řekl, držte se pospolu, hovořte jedním hlasem, máte výhodné hospodářské i politické nástroje v rukou, dějiny budou zhlížet právě na vás vlídným okem. Mr. Gardner, thank you for... Pane Gardnere, děkuji vám za laskavá slova, děkuji za radu Uvidíme, co přinese budoucnost. Dalším řečníkem je doktor Christoph von Marshall, který je momentálně, eh, momentálně působí v German Marshall Fund, ale je také známý jako hlavní diplomatický korespondent Tagesspiegelu. Eh, ve svém projevu se soustředí na různé možnosti eh, transatlantického partnerství Evropské unie. Názvem jeho prezentace je Jak se vyhnout zmenšování, snižování relevance možnosti Evropské unie v transatlantickém partnerství v neklidných dobách. Pane doktore, prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji moc krát za pozvání. Eh, jak jste už slyšeli, eh, já jsem stipendistou, eh, držitelem stipendia Helmuta Schmidta z nadace Zeit a během mého projektu pobývám ve Washingtonu DC a soustředím se na otázku, co může dělat Evropa obecně a konkrétně Německo proto, aby uchovala liberální řád založený na e, pravidlech v dobách krize. Neptám se, jak by měl vypadat ideální svět, co by Němci očekávali od svých partnerů a co se jim nelíbí na přístupu ostatních. Místo toho se ptám, co očekávají naši partneři od Německa, naši přímí sousedi Francie a Polsko, co očekává Evropská unie a co USA. E, pobýval jsem v Bruselu, Paříži, Varšavě a Berlíně a hovořil jsem s poradci hlav států a vlád. Žijeme v době mnoha krizí. Příliš mnoho těchto krizí pocházejí z takzvaného západu. Je to Brexit, americký prezident Donald Trump, volební úspěchy populistických stran a také neschopnost Evropské unie vytvořit efektivní rozhodovací procesy. Kromě toho se musíme vypořádat s agresivním Ruskem a asertivní Čínou. Kromě toho eh, posilují autoritářské režimy, jako například Turecko. Ne všechny zprávy jsou ale špatné. Od doby, kdy jsem psal eh, svůj návrh v listopadu 2016, proběhly volby v Rakousku a ve Francii a dalo by se říci s určitým uspokojením, že funguje komparativní výhoda demokracie, kterou je schopnost eh, sebekorekce, sebenápravy. Ale přes výsledky v Rakousku a v Německu celkový obrázek nevypadá hezky. A místo, abychom čekali na sebenápravu demokratického systému, nebylo by lepší pracovat aktivně na nápravě této nebezpečné trajektorie? Jaký úkol je tedy bezprostředně před námi? Jsou to čtyři věci. Měli bychom střízli, analyzovat situaci střízlivě, nikoli na základě emocí. Měli bychom naslouchat našim partnerům, když nás upozorňují na naše slabiny. Měli bychom zlepšovat, co umíme zlepšit a vyhýbat se konfrontacím, které nemůžeme vyhrát. Eh, já jsem zastáncem liberálního řádu, eh, založeného na pravidlech, který nastolili USA po druhé světové válce to byl klíč úspěchu v Německu a v Evropě. Evropská, pardon, Spojené státy eh, poskytovali bezpečnostní zaštítění, pod, který, pod kterém mohli, mohla fungovat demokracie a státy mohly růst. Evropská unie se stala ekonomickým blokem podobně důležitým jako USA, ale pokud jde o bezpečnost, stále spoleháme na USA. A spoleháme na to, že USA našim exportům zabezpečí bezpečné obchodní trasy po celém světě. Tento řád je teď ale ohrožen. Ty hrozby přicházejí z mnoha směrů a z mnoha e, vývojů, ale jeden z těchto zdrojů je nečekaný a to je prezident Spojených států. Donald Trump e, ukládá cla e, na ocel a hliník pod směšnou záminkou, že jde o hrozbu národní bezpečnosti USA. Odstoupil od pařížské klimatické dohody, eh, odstupuje z agentur OSN, eh, odstoupil z iránské nukleární dohody a blokuje nominaci soudců v systému VTO. Za této situace se můžeme dopustit dvou chyb. Buď můžeme eh, přecenit tuto situaci, anebo můžeme podcenit výzvu, před kterou je Evropa. E, Trump zcela neneguje liberální světový řád, pouze spochybňuje některé jeho části. Stále nás ještě pojí mnoho zájmů, e, mimo jiné Chceme přimět Čínu, aby eh, dodržovala v principy volného obchodu a duševního vlastnictví, pak nás pojí společná obrana před Ruskem, eh, energetická nezávislost Evropy, nešíření zbraní hromadného ničení, stabilizace Středního východu a Afriky. Nevždy se shodneme na nejlepším způsobu naplnění těchto cílů, ale shodneme se na těch cílech. Dalším nebezpečím je podcenit problémy, před kterými stojí Evropa. Někteří doufají, že Trump eh, odejde. Někteří říkají, že teď je na čase, aby Evropa konfrontovala Spojené státy. Myslím si, že e, obě tyto myšlenky jsou zavádějící, e, snad i nebezpečné. Trump zůstane v úřadu, nemůžeme čekat, že bude úspěšně odvolán. Mohl by být i znovu zvolen v roce 2020, nijak neumírní své názory e, a jeho způsob kampaně a jeho pohled na svět budou napodobovat další politici v Americe. Když jsem hledal příklady toho, jak se této situaci postavit, zaujalo mě Japonsko. E, Trump e, oznámil velice záhy, že ukončí TPP, Transpacifickou obchodní dohodu. A to také udělal. E, Japonsku e, trvalo méně než rok zorganizovat TPP-11, obchodní dohodu bez USA, ale s ostatními partnery. Takže Japonsko věří, že v TP, pomocí TPP bude zadržovat Čínu a vymáhat základní pravidla. Takže pokud můžu zidealizovat toto ponaučení, liberální řád není odsouzen k záhubě jenom proto, že některé jeho části přestává podporovat Amerika. Ten řád přežije, pokud ho budou bránit jiní lídři pilíři. Takže Evropa musí odpovědět na dvě otázky. Je Evropa schopná dokázat něco podobného jako Japonsko? A shodne se Evropa s Japonskem na tom, že Trump není protivník a, že, a neměla by se chápat jako alternativa k USA? Tedy Japonsko a Evropa by se neměly chápat jako alternativa k USA. Japonsko se odhodlalo jednat, když, eh, eh, když Spojené státy nesplnili něco, co Japonsko považovalo za důležité. To je emancipace uvnitř aliance se Spojenými státy, není to emancipace vůči Spojeným státům. Dnes jsou ve světě oblasti, kde Evropská unie má značné pákové eh, efekty. Zmíním dvě. Jsou to obchodní dohody. Evropská unie utváří pravidla budoucího obchodu a investic v době, kdy USA jsou v, v pozadí. Evropská unie uzavírá dohody s Kanadou, Mexikem, Japonskem, Koreou, s mnoha africkými státy a s Mercosurem. Podobným způsobem Evropská unie e, vytváří pravidla využívání a ochrany dat e, v nařízení GDPR. Následky toho pocitují v USA téměř každý den. E, americké organizace se mě ptají, jestli mi mohou posílat maily například, až GDPR vstoupí v platnost. Ale jsou také další příklady, kde Evropská unie příliš mnoho pák nemá. Eh, hlavní problém je, že evropské členské státy nemají stejné názory. Když se zeptám v Berlíně, Varšavě a Paříži, co si myslí o Trumpovi, tak Němci okamžitě vyletí rozhořčením. Vidí ho jako eh, problém, jako něco trapného. Polská vláda řekne, v čem je problém, naše vztahy jsou dobré. A francouzi říkají, není to poprvé, co eh, americký prezident dělá problémy a podobně získávám různé odpovědi na otázku, co by mělo být středovodem transatlantických vztahů. Poláci říkají bezpečnost, Němci říkají obchod a investice a Francouzi říkají uh, uchování multilaterálního řádu. Na těchto principiálních otázkách se neschodneme. Uh, další problém uh, pramení z to je zkušenosti, že Evropská unie eh, dokáže vypracovat pravidla a dohody, ale potom je nedokáže vymáhat. Podívejme se na iránskou dohodu. Evropa by ji ráda zachránila, ale není schopná chránit eh, společnosti, které jsou ochotny s Iránem obchodovat před americkými extrateritoriálními sankcemi. Potom demokracie a, pra- a eh, právní stát. Evropská unie nemá žádné vymáhací nástroje, když dva členské státy zároveň, Polsko a Maďarsko, eh, spochybňují eh, dodržování základních hodnot. Potom měnová unie. Německo a Francie byli první, kdo porušili pravidla, protože si mysleli, že to nebude mít žádné následky. Pak přišlo Řecko a teď Itálie. Potom migrační krize. Pravidla, e- existovala pravidla na to, jak zvládat příliv migrantů a azylantů, ale byla ignorována. Válka na Ukrajině. Poprvé za poslední desetiletí eh, Američané nechali krizový management velkého konfliktu s Ruskem Evropanům. Ti uzavřeli dohodu v Minsku, ale nemají jak vymáhat. Eh, a eh, ten nejlepší argument, který má Merklová v rozhovorech s Putinem, je vypůjčený od Spojených států. A to je hrozba, že vyzbrojí Ukrajince. Takže kdy bude na čase začít brát pravidla vážně, bez výjimek? Víme, že v dohledné budoucnosti se to nespraví, že nevznikne nová evropská smlouva, která předá kompetence členských států na evropskou úroveň. Pokrok závisí na ochotě národních vlád eh, posílit mezivládní spolupráci. Jestliže Evropa nechce zcela ztratit na relevantnosti, musí dělat více, což zejména platí pro cokoliv, co souvisí s bezpečností. Evropští občané očekávají ochranu. Ochranu před domácími hrozbami, před vnějšími hrozbami a před ohrožením e, své ekonomické a sociální e, bezpečnosti. To je do značné míry slučitelné s očekáváním Spojených států. Evropa by měla přijmout více odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost. Takže prosím, soustřeďte se na bezpečnost. Eh, máme za sebou smutnou historii příliš eh, ambiciozních slibů a jejich neplnění. Vzpomínáte na balkánské války před 20 lety. Tehdy Evropa nedokázala zastavit boje, dokud se do nich nevložili USA. Vzpomínáte na ty sliby eh, o tom, že se příště polepšíme? Jsme dnes na tom lépe? Jsme více připraveni? Já si myslím, že ne. Eh, ve středu problému je moje země, Německo. My podepisujeme závazky a potom je nedodržujeme. Nesplňujeme dvouprocentní cíl na to eh, pod záminkou, že je velice těžké přesvědčit mírumilovné Němce, aby vynakládali více prostředků na obranu. Podepisujeme PESCO a někteří doufají, že bude eh, jednodušší přesvědčit pro evropské Němce, aby dávali více peněz na evropskou obranu. A potom se podíváme na koaliční smlouvu a na federální, na spolkový rozpočet a kde jsou peníze na PESCO. E, to je v podstatě, to jsou sliby bez jakýchkoliv skutků, které by je následovaly. E, já to velice dobře cítím z těch hovorů v Paříži a ve Varšavě, ale ne v Berlíně. Němci říkají, všechno je v pohodě a krize vznikají někde jinde. Proč bychom se my měli měnit? Politici a vysocí úředníci v Německu by za zavřenými dveřmi přiznali, že je potřeba dělat více. Ale kdo to má prozradit voličům? Naši partneři už nejsou ochotní přijímat německé výmluvy a e, dobře dělají. Já jsem osobně přesvědčen, že není tak těžké přesvědčit německou veřejnost. Já jsem se zúčastnil v Německu mnoha debat za poslední čtyři roky a lidé jsou ochotní naslouchat. Problém máme s vedením od vás všech eh, bych mohl žádat jedině to, abyste nebyli příliš zdvořilí ke svým německým partnerům. Eh, napadejte je, protože Německo se musí změnit. S vlivem a bohatstvím přichází odpovědnost. Osud Německa a osud Evropy spolu vzájemně souvisí. Eh, buď se, buď se pohneme z místa a něco uděláme, anebo naše relevantnost časem zmizí. Thank you, Dr. von Marshall. Děkuji vám, pane doktore von Marshall. Byla to velmi zajímavá analýza. A třetím řečníkem je pan Jeremy Shapiro, ředitel pro výzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy, který bude hovořit o vztazích Evropská unie Spojené státy během Trumpovy vlády. Pane Shapiro, máte slovo na 10 minut. Děkuji vám. Je pro mě ctí zde být a promluvit k tomuto výboru a e, v tomto sále. Pokusíme se pochopit přístup Donat, eh, vlády eh, Donalda Trumpa. Myslím si, že předtím je třeba říci pár slov o vládě jako takové. Za prvé, Trumpova vláda jako taková nemá vůbec vlastně žádný přístup k Evropské unii nebo k Evropě, protože kromě věcí, jako je obchod a imigrace. A tím nechci říci, že ta vláda je rozdělená, protože to je normální stav v americké vládě, ale chci tím říci, že opravdu nemohou vytvořit eh, strategii zahraniční politiky k těmto věcem. A základ problému je prezident jako takový, jeho osobnost, jeho úsudek, jeho eh, charakter ne, zde není konzistentní, většinou ignoruje politické záležitosti a potom náhle zasáhne a vůbec nebere v úvahu, co se stalo předtím. A tím pádem je velmi obtížné i pro jeho vlastní nejbližší strategické poradce dělat strategii a dělat politiku. Je to kritická záležitost pro všechny, kteří se dívají na jeho politiku. Nikdo nevěří nikomu, ani já nevěřím věřím tomu, co zahraniční politice bude Trump dělat. On tomu snad nevěří ani on sám. A za druhé, hlavní další hlavní oblast konzistentnosti eh, Trumpovy vlády nebo Trumpovy administrativy je zahraniční obchod. Je to záležitost, která ho dostala do politiky v 80. letech. Po 30 let, let věřil, že Amerika dělá dobré věci pro americký obchodní systém a že deficit vyplývá z, tohoto, z těch dohod. A proč potřebují správnou dohodu? Protože USA je součástí mnoha eh, mezinárodních obchodních organizací, což znemožňuje Spojeným státům rozvíjet obchodní, eh, rozvíjet svou ekonomiku je, a Trump si myslí, že to je e, velký komplot. Jinak by ty věc, věci fungovaly. Za třetí, Trump ví velmi málo a stará se ještě méně e, o Evropu a Evropskou unii především. E, nepřijímá to hledisko, že od 40. let už eh, spojen, prezidenti Spojených států mají zájem o eh, Evropu a její stabilitu a ekonomiku. Zaměřuje se především eh, na Azii a na Čínu tam a zaměřuje se, a když se zaměřuje na Blízký východ, tak to jsou především války a Libie zabývá se, věcí týk, e, e, e, zabývá se hlavně golfem, vytvářením golfových hřišť v Irsku, když byl kdy, hovoří o tom, že by mě, měla být možnost Eh, jednat mm, za Evropskou unii v obchodních oblastech a eh, s Angelou Merkelovou se setkal třikrát a vůbec nechce poslouchat, co ona říká a říká, že ona se nic nenaučila od něj. Eh, takže první co se všichni mohou poučit tady, pokud jde o Trumpovu administrativu, je porozumět tomu, že on má strategický narrativ vůči eh, Evropské eh, unii. Nehledě k těm eh, ujištěním, která se zde objevují. On nikdy nebude konzistentní přístup Trumpovy administrativy k Evropské unii. Ani v případě obchodu. V případě obchodu to bude u Číny například. Myšlenka, která byla velmi populární jak ve Spojených státech a v Evropě, je ta, že tzv. dospělí dospělí v místnosti, to znamená poradci, kongres, soudci, mohou vytvořit konzistentní zahraniční politiku vůči Evropě. Ale to nepřežilo prvních 15 eh, eh, měsíců Trumpovy administrativy prezidenti před mm, Trumpem byli daleko více zainteresovaní na zahraniční politice a měli zájem o její dopad. A myslím, že teď můžeme očekávat daleko více nekonzistentností a daleko více zlobení. E, e, Zdále zde máme otázku Pesko. Trumpová administrativa si nedělá starost s tím, že eh, eh, americká administrativa někdy v 90. letech už, když šlo o obrané pláty, tak se hovořilo o EU jako strategickém konkurentovi Spojených států eh, daleko víc eh, obav se projevilo ohledně, pes, eh, ohledně obchodu v rámci PESCO. A eh, toto vidíte, že daleko víc se to týká obchodu než strategie. A za další záměr na, zaměření na jednání spíše než na strategii. Evropská unie by měla brát vážně eh, Trumpův, Trumpovo velmi konzistentní zaměření na jednání eh, eh, dohody jsou vždycky, se vždycky týkají, týkají vlastních zájmů a nikoli v strategického partnerství, týkající se zisku a nikoli sdílených hodnot a týkající, týkají se současnosti a nikoli v nostalgických vzpomínek na, minu, na minulost. Jsou zde sdílené, eh, eh, eh, sdílené dohody, sdílená historie a to on všechno považuje za slabost v jednání. Evropští eh, lídři věnují příliš eh, mnoho eh, pozornosti tím, jak Trump těká a věnují mu v tisku příliš velkou kontrolu. K přímé konfrontaci nikdy nedojde, ale jde o to, lepší přístup by bylo přijmout ten přístup z Trumpa, který je jaksi transakční. A e, přijmout ho jako takový. Můžete to udělat e, tím, že se pohrozí proti e, sankcemi. To samozřejmě vyžaduje jednotu a je obtížné, aby jednoty eh, Evropská unie dosáhla právě ve eh, konkrétně v jednání se Spojenými státy, ale chci připomenout, že to je jediná věc, která může mít respekt ve Washingtonu v těchto dnech. A dále Eh, myšlete geopoliticky. Eh, Evropa nesmí zapomenout na eh, posílení a spojení s dalšími silami proti Trumpovým politikám. Vždycky je třeba se spojit se silami Eh, které považuje eh, Trump za síly nebo velmoci, konkrétně eh, Rusko, Čína, Indie. Tady nejde o opozici nebo protiváhu Spojených států, ale jde o vyvážení té excentricity Trumpovy administrativy a jeho samotného. Evropská unie si myslí, že by Spojené státy měl být nejbližším geopolitickým spojencem. Jsou zde takové velké věc, věci, jako eh, eh, klimatická smlouva, eh, cla na ocel a hliník a další věci. Toto všechno může, když se uváží, přinést prediktabilitu do vztahu Evropská unie Spojené státy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Shapiro, za vaši analýzu. Měli jsme zde měli mít čtvrtého řečníka, pana Barta Keremance, ten se však omluvil. Nebude tedy přítomen ze zdravotních důvodů. My mu samozřejmě přejeme brzké uzdravení. A nyní dávám slovo předsedovi výboru pro mezinárodní obchod, kolegovi Berndu Lange, Prosím, máte na dvě minutky slovo na nějaké úvodní poznámky. Děkuji, paní spolupředsedající. Já mám tři otázky na naše experty a samozřejmě, že se týkají obchodu. Je bez pochyby, je, jsou největším obchodním partnerem EU jak v oblasti vývozu, tak v oblasti dovozu. No a samozřejmě, že to je založeno na rozhodnutí VTO v roce 95. Tam byla celá sada takovýchto rozhodnutí a to je jedním z důvodů tak úspěšné obchodní výměny. A nyní, jak už podotkl pan Gardner, USA podminovává rozhodnutí VTO. Například v případě ocely to máme ještě legislativu z roku 62 a on argumentuje národní bezpečnosti. A v případě Číny to je obchodní akt 301 z roku 1974. Oba právní akty vznikly dokonce před VTO a Evropská unie v roce 1996 eh, vznesla námitku vůči 301 a bylo všem jasné, a dokonce i USA bylo jasné, že tato legislativa není v souladu s pravidly VTO, takže tady máme skutečný problém, kterému čelí zbytek světa pokud se chceme řídit nějakými společnými pravidly v oblasti obchodu. Jaké zde máme vyhlídky na spolupráci? Ehm, jednak případně reformovat VTO tak, aby se USA vrátili k tomuto obchodnímu systému. Tady samozřejmě máme konkrétní problém s tím, že USA zatím se snaží házet klasky pod nohy nominacím soudců apelačního soudu, takže možná ta odvolání vůbec nebudou do budoucna fungovat. Možná bychom měli hledat nějakou podobu spolupráce, abychom přece jen celosvětovou podobu obchodní výměny nějak zachránili. Druhá otázka proč je pro Bílý dům hlavně eh, něčím, co je zajímá výměna zbožní. My přece obchodujeme i v oblasti služeb a USA je přece tím, který získává nejvíce díky smlouvě TRIPS. Oni přece vydělávají miliardy na licencích, na patentech. Tam jim proudí 30 miliard například z Číny. Proč tedy se USA soustředuje pouze na zbožní obchodní výměnu a proč jsou ti, kteří v USA rozhodují, tak neochotní, aby se podívali na obchod obecně ve všech odvětvích. No a pak za další pan Gardner už zcela jasně sám řekl, že nestojí za to vstupovat do podepisování nějakých smluv či dílů pod tlakem či na základě vydírání. S tím já souhlasím. Přesto však bychom se snad měli zamyslet nad různými způsoby, které by se nám mohly hodit při vyjednávání do budoucna nějakými přístupy. Například je možné vstoupit do dohody o tržních přebytcích, tak, aby to bylo vyvážené, nemůžeme přece na jedné straně operovat tarify, operovat tarify a zároveň nedávat přístup na trh. Tedy smlouva o přístupu na trh možná a možná jakýsi společný přístup k vyjednávání o přístupu na trh. Děkuji vám, pane Lange. Já tady mám seznam řečníků a máme jich zde deset. Jedenáct už nyní, ještě se pan Tenok přihlásil. Dvanáct, takže tím už ten seznam uzavíráme. Každý bude mít minutu a půl a jako první pan Petr. No, jsem hrdý, že jsem první. V první řadě chci poděkovat všem našim řečníkům zde za takto křišťálově jasná a čistá slova. Za to, že nám nalili čistého vína. My geneticky i tak všichni patříme do stejné rodiny, když dnes už DNA rovněž nemá žádnou váhu. Jako politici jsme přece jen přivykli určité předvídatelnosti, což je důležitý prvek pro stabilitu. Ale já už se zdržím teoretických prohlášení od toho momentu. Za prvé, vlastně, když zde hovoříme o těch záležitostech, hovoříme i sami o sobě. A pan Marshall takovéto sebepoznání velice dobře prohloubil. Když se podíváme na současný stav věcí takto, tak eh, i když mně se příčí opakování sloganu o více Evropy, přece jen si myslím, že více Evropě a sjednocenější Evropa a postupování, odhodlané postupování tím směrem nám umožní přežít. Tady někdo řekl, přežijeme. Ano, já s tím souhlasím, ale za jakou cenu? Máme tady mnoho otevřených otázek, které se s tím pojí. A tady pan Maršal, myslím, že už i se zmínil o západním Balkáně. A když vidíte, jak se vyvíjí situace v Sofii, tak si to můžete usoustažnit s nedávnou konferenci ve Washingtonu, ve Washingtonu, kde tam byli opravdu řečníci z nejvyšších kruhů. A otázka, budeme spolupracovat či budeme soutěžit na této v tomto velice citlivém evropském regionu. Nevíme, zda to byl Jacques Chirac, kdo tehdy prohlášil Francie především a nyní říká Trump Amerika především. Já s tím ani problém nemám ve smyslu to, že ta země chce být veliká. Ale i veliká země by se měla zamyslet nad tím, jak spolupracuje a s kým a já se táži, v jaké oblasti chceme spolupracovat, kde se ta spolupráce může dařit. Já tedy doufám, že prohloubíme transatlantický dialog především mezi parlamenty a pak doufám, že ta naše soft power bude posílena. Děkuji, pane Petene, paní Gomeš. A prosím, minuta a půl pouze. Ráda vás tu opět vidím, pane Gardnere. Vy jste se nezmínil o takovém tom velkém tabu, což je e, ruská e, otázka. Já si myslím, že to není problém jen ve Spojených státech, ale e, pokládám tuto otázku i profesoru Marshallovi. Není to problém i v Evropské unii, který vysvětluje to, co nazýváte tím problémem s vedením, tím vůcovským problémem, nebo jaksi nedostatku politické vůle tedy vůle jednat, protože protože eh, možná, že eh, Rusko nějak temně ovládá Trumpa nebo jeho administrativu, nebo že má konexe přes Gazprom v Evropě, eh, to přece leco vysvětluje. A vysvětluje to naši neschopnost udělat to, co považujeme za správné. Souhlasíte se mnou? Děkuji, paní Gomez. Pan Tenok, prosím. Děkuji vám. E, I já e, bych chtěl říci, že mi tu chyběl pan velvyslanec Gardner a jeho moudrá slova. E, myslím si, že dnes to byl velice upřímný projev v pravý čas. Pokud vím, tak před pár dny byl nominován jeho následní nástupce. Doufám, že to bude důstojný nástupce a že naváže podobným způsobem dialog s Evropským parlamentem a s tímto výrokem. Mě eh, ani vzdáleně nepřekvapila politika eh, Trumpovy administrativy, nebo spíše její absence či nepředvídatelnost. Eh, pokud mě znáte, tak já ve svém předchozím životě jsem byl psychiatr, což mi pomáhá chápat určité typy osobností. Víc už k tomu říkat nebudu, ale chtěl bych říct, že odstoupení od pařížské klimatické dohody a podobně eh, poslání TTIPu k ledu, odstoupení od TPP a teď eh, také eh, ukončení JCPOA. To všechno není nic menšího než katastrofa na globální scéně. Důvody, proč se nyní komunikuje s KLDR a zároveň se ukončuje nukleární dohoda, kterou Irán naprosto plní, Přitom eh, Severní Korea eh, porušovala smlouvu o nešíření jaderných zbraní. Eh, to všechno vysílá zcela špatný signál, pokud jde o odměňování správného chování a trestání špatného chování. Nicméně tak už to je. Nemělo by nás to moc představit. Já jsem se nedávno v parlamentním baru bavil s vysoce postaveným poslancem z UKIPu a vypadá to, že teď mezi populisty všude panuje taková touha nějak ničit a zvrátit multilateralismus. To je teď ten největší nepřítel. Zdá se, že už pochopili, Eh, problém, nebo uvědomili si, že hlavním problémem je eh, globalizace, svobodný pohyb obyvatel a tak dále a všichni by se to chtěli vrátit. Někteří by to chtěli vrátit do, eh, do, do 50. let, někteří možná do 50. let 19. století, obávám se, v mé zemi. Zkrátka tím nepřítelem je multilateralismus a touhou je absolutní suverenita národních států. A dále, pokud jde o TRIPS, tak populisté patrně nejsou dost chytří na to, aby chápali chápali neviditelný odchod, ob, obchod. Chápou ho pouze jako eh, zboží a služby. Děkuji paní Šáke. Děkuji, eh, moc si vážím této příležitosti eh, hovořit s vámi o stavu transatlantických vztahů. Přinejmenším moje transatlantické srdce krvácí. Já se obávám, že kromě eh, nedávných událostí brzy dojde ke generační obměně, která bude mít velký dopad na eh, transatlantické vztahy, které jsou zatím pevně zakotvené ve zkušenostech eh, té generace baby boomerů. Mě by zajímalo, jestli někdo z řečníků by se k tomu mohl zmínit. Takže já si myslím, že to historické pojítko bude čím dál slabší, jak budeme muset absorbovat šok za šokem. Mě by zajímalo, jestli to z americké strany vypadá, jako že jsou e, Evropané realističtí. Jsou Evropané dostatečně probuzení, anebo stále mají růžové brýle, aby nějak přežili? A právě tak, jak, jaká je taktika e, Washingtonu, e, jak si rozdělit členské státy proti sobě, zejména pokud jde o jejich vztahy s Ruskem. To by mě zajímalo. A potom, jak probíhá e, vnitrostátní americká debata o clech, o pravidlech obchodu, o Číně? A e, jaké vidíte záruky proti té neobvyklé obchodní politice současné administrativy? Děkuji, pan Hadži Georgiou. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji všem, kdo zatím hovořili. Já bych se s vámi chtěl podělit o jednu takovou myšlenku. Mě by zajímalo, jestli by ji někdo další mohl rozvést. Hovořili jsme o stabilitě ve světě, která je teď ohrožena. To eh, samozřejmě. A eh, já se domnívám, že jediná cesta, jak z toho ven, je upustit od práva VETA stálých členů Rady bezpečnosti OSN. To mělo smysl před mnoha lety, když eh, to tak spojené národy rozhodly. Ale teď si myslím, že tohle právo VETA je jenom překážka pro obranu jakékoliv země, která, se, která je napadena protože jeden z těch pěti členů zkrátka vetuje. Řekne ne nebo řekne nět. To může nadnést jenom Evropská unie. Já vím, že mm, máme v našich řadách dva stále členy Rady bezpečnosti, takže to pro ně bude možná těžké, ale pokud si Macron usmyslí, tak dokáže pohnout země koulí. E, mě by tedy e, zajímalo, jestli by to mohl někdo e, rozvinout, tuto myšlenku, jestli bychom se mohli zamyslet nad tím, zda by se to nedalo provést, zda by se to nedalo jaksi vnést do veřejné debaty. Děkuji, paní Bilde. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, vážení pánové. Sankce proti evropským podnikům v Iránu jsou opravdu velkou obavou, protože velké francouzské skupiny jako Total nebo PSA by mohly být tímto dotčeny, ale americká politika, která je co nejvíce protievropská a která eh, se odchyluje od Obamovy administrativy, to jsou sankce Ruska. Bývalý míst, viceprezident Biden řekl, že Evropa ustupuje americkému tlaku a uvaluje sankce na Rusko, na kterých nikdo nezíská. Evropský obchod s Ruskem je skutečně desetkrát vyšší než obchod se se Spojených státy a Rusko je třetí partnerskou zemí e- evropské ekonomiky a 23. partner Spojených států. Je tedy politování že prezident Trump uvalil nové sankce, které přímo penalizují evropské podniky, zejména e, projekt Nord Stream 2 anebo malé francouzské výrobce jako výrobce sírů, kteří již trpí tímto v naší zemi a kteří jsou velmi v Rusku oceňováni. Nemyslíte si, že je to skutečný zlom a jak tedy e, přemýšlíte o budoucnosti trans transatlantického obchodu z tohoto hlediska. Děkuji. Mr. Castaldo is the next. Děkuji, pan Castaldo. Grazie. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem eh, řečníkům za to, že přišli a za jejich zajímavé prezentace. A já domnívám se, že souhlasím se eh, chtěl bych hovořit o dvou bodech. Myslím si, že nemůžeme podceňovat prezidenta Trumpa a ne, ne, nesmí, nesmíme si myslet, že vlastně eh, nebude chtít eh, být zvolen ještě v druhém, eh, pro druhé volební období. On vlastně používá takové jednostrané akce, které dokazují tedy jeho vlastní sílu a o kterých on sám rozhoduje. Já Nemám ale nicméně z toho tak negativní dojem a domnívám se, že veřejné mínění eh, ve, v Americe nemá ostatně tak negativní dojem z toho všeho jako eh, veřejné mínění v Evropě. Takže v každém obtíži můžeme vidět určitou příležitost, například to, že se tedy stahla, stahly Spojené státy s nukleární dohody. Zde můžeme tedy prokázat našim partnerům, zejména našim iránským partnerům, že máme vůli jít dále až do konce, držet naše slovo a uplatňovat strategický a geopolitický program, svrchovaný tedy eh, vůči Spojeným státům a že tedy existují názorové rozdíly mezi, našimi, mezi námi a našimi uh, kolegy z Ameriky. Pak zde jsou tedy ty sekundární sankce z, ze strany Spojených států, kam až Trump půjde. Povede tu válku až do nejzaších důsledků, anebo bude určitá možnost, že nakonec vyslechne názory, zdravý rozum a názory eh, podnikatelů a podniků ve Spojených státech, které mají eh, důležité zájmy a nemohou si dovolit ztratit. Stejně tak jako my si nemůžeme dovolit ztratit americký trh. Kam až tedy půjde? Thank you very much. Děkuji, pan Publix. Eh, děkuji. V první řadě bych rád řekl, že samozřejmě můžeme kritizovat Trumpa. Zde v Evropě se mu můžeme smát. Fakt je, že je ale velmi populární v určitých eh, sférách společnosti, ale je to prezident Spojených států, nemůžeme ho změnit, nemůžeme ho změnit a eh, to je pravda. Je, máme, tak, máme takovou perspektivu, že a musíme ji přijmout, že Spojené státy jsou a budou největším strategickým partnerem Evropy Evropy. A z tohoto pohledu bych se rád zeptal, co e, budeme dělat. E, pan Shapiro hovoril o tom, co můžeme využít, že proti Trumpovi a e, Spojeným státům můžeme použít strategickou spolupráci s takovými zeměmi, jako je Rusko a Čína. Ale fakt je, že E. Putin by to určitě měl nebo rád viděl, ale my to nemůžeme udělat, protože e, sen, e, pod, citlivost lidí v, této, v tomto smyslu je velká. Proto, fakt je, že styky s Amerikou budou s Trumpem i bez Trumpa. A chtěl bych připomenout to, o čem se zmínil taky jiný řečník. Německo se nemůže schovávat za svou historii. Za, zaplatila za svou eh, budoucnost. Máme tady Macrona. Pokud chceme spojené transatlantické partnerství, potřebujeme vůdce tady a teď protože jenom tak se nám podaří přežít tu situaci. Role se měnily. Už nemáme svět, jako jsme měli dřív. dřív. Máme zde Trumpa, bohužel, a Čína chce změnit stávající eh, řád, protože eh, vidí dobrý vítr, kterého může využít. A jsou zde věci jako eh, Eh, Trump by možná rád něco eh, dojednal. Eh, Evropa, jednota Evropy, perspektiva, bezpečnost, to všechno je, eh, se bude rozhodovat zde v Evropě. Děkuji. Pan Pancer je další řečník. Máme šest dalších. A tím skončí náš seznam. Takže prosím vás, dodržujte čas. Děkuji, paní předsedkyně. Pane maršale, já velmi dobře chápu to, co říkáte a určitou intelektuální provokaci, která jste zazněla z vaší strany, ale domnívám se, že va, váš realismus eh, má to riziko, že omezuje určitý evropský prostor, kde už bychom nemohli skoro nic dělat vůči Spojeným státům, takže jsou zde určité skutečnosti. Washington dosáhl nejnižší úrovně důvěryhodnosti vůči Evropě a porušuje ty nejvyšší a nejsvrchovanější principy. Jsou-li zde jsou zde rizika spojená s jeho odstoupením od iránské dohody. A kladu otázku, která určitě bude zajímat všechny. Víte, že v debatách ve Spojených státech vždy tyto debaty byly podřízené určité dialektice, byly to kritičtí přátelé, dobří přátelé nebo obtížní přátelé. Myslím si, že nyní zde máme novou etapu s Trumpovou vládou a mohou tam být určité nepředvídatelné okolnosti, jak co se týká samotné podstaty věcí, tak co se týká délky a to by mělo vést k tomu, že Evropa a zejména lidé, kteří jsou nostalgičtí po minulosti, přeskoumají svoje vztahy s transatlantickou stranou a se Spojenými státy. Děkuji, pokračuje pane Milman. Chtěl bych poděkovat eh, všem eh, účastníkům panelu a chtěl bych pozdravit svého přátele Tony Marnera, který byl byl spolu s pravodajem ve věcech týkajících se transatlantických záležitostí a velmi jsme si rozuměli. Spojené státy jsou naším přirozeným partnerem a je to nejdůležitější strategické partnerství, které Evropa má. A když vidím ty rozdíly, které teď jsou, a ty, nebo ty rozpory, které jsou teď, to, co se stalo s klimatickou dohodou, velvyslanectví v Jeruzalému, to všechno zhoršuje vztahy. A možná, že Eh, nejsou zde eh, ne, ne, ne, eh, žádné dohody a Spojené státy neberou Evropu vážně. Brexit tomu možná pomohl. Napomohl. Všichni tři eh, účastníci panelu říkají, že jako terapii, abych to nějak nazval, by bylo zachovat unii evropské, evropské, jednotu v Evropské unii. A když se podíváme na ten eh, populismus a na eurofobní síly, který od, eh, které od roku 2009 zde v Evropě se projevují, my teď máme evropský parlament možná nejslabší, jaký jsme kdy měli, takže si neumím představit, jakým způsobem by evropské instituce mohly dosáhnout této úrovně jednoty. A podívejme se také na budoucnost Trumpovy administrativy, co se může stát eh, při legislativních volbách eh, na podzim eh, vidíte horizont jenom následujících dvou let nebo následujících šesti a půl let. Děkuji. E. následuje. Thank you, Chair. Um, can I... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za prezentace jako člen výboru se chci zeptat, zda e, já bych rád věděl, jaké je stanovisko panelistů, pokud jde o přesun velvyslanectví do Jeruzaléma, jak to ovlivní eh, mír na Blízkém vývodě, dále sankce proti evropským společnostem eh, ve vztahu k sankcím proti Iránu. Chtěl bych se zeptat, eh, z jak vidíte, jakou vidíte pozici eh, prezidenta Spojených států jako globálního prezidenta. Eh, může ho eh, nahradit nějakým způsobem Čína nebo jiná mocnost a dále Nobelova cena míru, která by mohla být udělena, takové hlasy se také objevily. Co na to říkáte? Ano, děkuji. Mě by zajímalo, co se týká noč severokorejského diktátora Kim Jong-una, co si myslí nyní o, o smlou, že už vlastně nebude respektována smlouva s Iránem. Co přina, přinesou jednání, když víme, že jednání, smluvní jednání a podklady vlastně nebudou uh, dodrženy a budou tedy odpovídajícím způsobem eliminovány. Už dnes ráno se ukázalo, že se držet určitých vojenských manévrů na jeho východě a zde tedy potom na politické a diplomatické úrovni by bylo dobré určitým způsobem se sjednotit, co se týká tedy jeho vojenské účasti. Potom, co se týká oblast, obchodu, obchodní oblasti, tak si myslím zejména, co se týká malé a stři- malých a středních podniků na naší straně, kteří by vlastně chtěli být aktivní na obou trzích. A zde si myslím, že je VTO důležitá na úrovni e-commerce, abychom toto eh, podporovali. Myslím si, že by bylo byly určité stimulativní, kdyby v Evropě a Amerika se, Americe se posílil vzájemný obchod, ale tady vlastně ty, to navýšení tarifů. Byli bychom konkurenceschopní a spotřebitelům na obou stranách eh, by to přinášelo výhody. Na jedné straně vlastně, kdyby Trump poskytl znižení, ale toto by vlastně, z toho by mohli eh, těžit eh, spotřebitelé. Uh, Myslím si, že pracovat metodou cukru a byče není úplně správná metoda. Mě by zajímalo, zda je možné například v oblasti vědy a výzkumu posílit spolupráci. Děkuji. Paní, paní Parňo, Parňo, pane, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já naše diskuse je nesmírně zajímavá a vede se v okamžiku, kdy nepořádek ve světě tedy, nebo problémy ve světě dosáhly svého vrcholu, aspoň to tak vypadá. Chtěl bych zdůraznit, myslím si, že není pravda, když bychom považovali Trumpa za takového vesnického, eh, prostomyslného chlapce. To tak prostě není. Americká technokrace nebo demokratická inteligence, ta vlastně si rozbila hlavu o ten populismus, který vlastně dosáhl svého vrcholu. A já také bych se rád zmínil o, o palestinské otázce, jak už kolega Kan. Kane. A když slyšíme velvyslance USA u OSN Geliho, který včera řekl, že konec, nakonec Izrael dokázal určitou zdrženlivost, když tedy zabíjí mladé lidi a děti eh, v potisícovkách, tak prostě vidíme, že dnes jsme v určit, je to určitá populistická, nacionalistická retorika, která je vedena která, bo, kterou bohužel, myslím si, sdílejí některé členské státy Evropské unie a také vedou tuto retoriku některé zpřátelené nebo e, spojenecké země Spojených států. Mám na mysli Irán, Izrael, mám na mysli Saudskou Arábii, Mám na mysli zase Izrael, pokud jde o palestinskou otázku. Otázka zní tedy, jaká je podle vašeho názoru role těchto zemí vůči panu Trumpovi Trumpovi a e, americké vládě. Kdo vládne? Kdo, tam, kdo to řídí? To je otázka, kterou bychom si mohli položit. A potom, jak jste před chvílí říkali, my Evropané jsme velmi rozděleni a to i ohledně palestinské otázky. Jsou tři tábory, které se dnes vytvořily vzhledem k postoji Spojených států. Já jsem dnes ráno se setkal s Pierrem Dimonem. Myslím si, že to je vynikající diplomat na mezinárodní úrovni a hovořili jsme o palestinské otázce. Vy jste říkali, že bychom se mohli snažit najít jiná partnerství a rozšířit to kvarteto o Čínu, o Jižní Afriku, Indonésii nebo Indii. Takže chtěl bych položit otázku, co si o tom tedy všem myslíte. Děkuji, pan Kelan. Madam Chair. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád vyjádřil svou spokojenost tím, že zde, vidím, že zde teď vidím pana, bo dnes vidím pana velvyslance Gardnera a rád bych mu poblahopřál k narozeninám. But I, I like... Eh, velmi se mi líbilo, co říkal kolega Petrle. Geneticky patříme k sobě transatlanticky, ale nejenom geneticky, ale i na základě politické eh, chemie hodnot. A velmi důležité je tohleto si uvědomit a připomenout si, že jsou mezi námi taktické rozdíly. A ty byly vždycky a, e, ale jsme stále strategickými spojenci, protože není jiná alternativa. Takže nepleťme se. E, e, prezident Trump dělá to, co dělá a tlačí na současnou americkou vládu tím, že vytváří nové strategické aliance s Čínou nebo Ruskem a to není jenom zavádějící, to je třeba považovat za neodpovědné a nebezpečné. Jan Stoltenberg před dvěma dny řekl, že studené státy se stále nejenom slovně, ale činy budou angažovat v NATO protože zvýšili svou eh, přítomnost v Evropě. Eh, je zde více jednotek, více eh, vojenského vybavení a jejich příspěvek k evropské přítomnosti se zvýšil. To je třeba ocenit. Děkuji pan Rodríguez Piñero. Paní Rodríguez Piñero, eh, děkuji paní předsedkyně, také přeji všechno nejlepší panu Gardnerovi a ještě jednou bych ho ráda pozdravila. Toto je velmi zajímavá diskuse a jsem velmi ráda, že se uskutečnilo. Myslím si, že to nejhorší, co se stalo ve světě v posledních době, je, se jmenuje Donald Trump. Je to bohužel tak, že on splnil všechny, všechny se předvolební slovy a jde o TTIP, naftu, Palestínu. To nás nepřekvapuje, ale taky stažení z iránské pařížské dohody. A nemyslíte si, že to je strategie? Není to tak, že jeho eh, spojenci jsou Izrael a Saudská Arabie eh, vůči Iránu. Já si myslím, že to nejzávažnější že všeho je, že eh, dal facku mezinárodnímu právu a multilateralismu, a eh, který je ve, ve vážném nebezpečí. A kromě toho je to políček jednání nebo řešení problémů jednáním. Eh, panelisté, já si myslím na rozdíl od panelistů, že Donald Trump chce hleda, vytvářet nestabilitu ve světě. A moje otázka je, zda to může mít výsledky a jaké výsledky se čekají ve volbách eh, v polovině listopadu. Zda můžeme čeko, eh, očekávat nějaké zlepšení, eh, zda se nějakým způsobem sníží ten tlak, co si myslí eh, obyvatelé Spojených států tváří v tvář reakcím Donalda Trumpa eh, na to, co se na výzvy, které se ve světě objevují. Děkuji, pan Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že prožíváme dobu, kdy je mezi námi velká ekonomická závislost a velká politická fragmentace. Pokud jde o budoucnost, je, eh, nemáme eh, kouli, ze které bychom mohli věštit co v roce 2050 nás bude jenom 5 obyvatelstva eh, obě Ameriky, eh, který, kterých eh, bude, těch bude víc méně než 20 a tohleto eh, demografické snížení obyvatel bude znamenat i eh, ekonomické snížení na rozdíl od Číny, která poreste objevují se nové velmoci, které nezdílí naše hodnoty ani pokud jde o řešení konfliktů. A otázka je velmi, velmi jednoduchá jsme velmi daleko od dob, kdy v 30. a 60. letech Evropská, Evropa reprezentovala 30 evropského obchodu a e, Trumpova linie, na jak se na to ptali ještě další kolegové, e, praktikuje tu politiku, že e, Západ může stále ovlivňovat osud světa, anebo se předpokládá určitý ekonomický, nebo předpokládá ekonomickou, politickou a další změny ve světě, tak jak se dá očekávat. Děkuji vám. Kdybych, já bych ráda něco přidala. Během kampaně jsem říkala, je to jenom kampaň. A teď je zcela zřejmé, že pan Trump svou politiku realizuje, ale musíme udržet své partnerství se Spojenými státy, to je zcela zřejmé. Během této diskuse zcela jasně vidím, že potřebujeme daleko větší diskusy Bohužel máme málo času. Je spousta otázek a nelze na ně všechny odpovědět dnes. Ale dovolte, abychom udělali následující věc. Dříve než dám na konečné slovo eh, pánu Brokovi, který je zpravodajem, protože máme čas do čtyř hodin, Tak, takže dám čtyři minuty každému z vás. Začněme panem Gardnerem. A nakonec se vysloví náš kolega Brok. Ono není nic lepšího, co bych si mohl přát jako dárek narozeninám, než krásné časy na půdě tohoto výboru. Takže znovu mě prosím příští rok pozvěte. Nádherné tady komentáře. Nobelova cena míru a to slovo mír tam není bezdůvodně. Ono se to nejmenuje Nobelova cena pro destabilizaci či Nobelova cena války. A mnozí zde poukázali na naše společné úsilí pro různé ideály. Například si dovolím komentovat eh, otázku obchodu a když eh, uvažujeme o TTIPu, to je tak důležitá oblast mm, a to máte pravdu, když poukazujete na to, proč se hovoří pouze o zboží. A moje odpověď by byla snadná, totiž to je něco, čím se zalíbí svým podnikatelům. Samozřejmě, že ta neviditelná obchodní oblast roste mnohem překotněji, ale eh, proč? Protože jeho podnikatelé obchodují se zbožím a stejně tak unilaterální vypovídání smluv, vztahování se z pařížských klimatických změn, trojnásobě více pracovních míst se tvoří právě v oblasti například obnovitelných energetických zdrojů, že jo, není to logické, ale to jsou jeho podporovatelé, kterým se snaží eh, zalíbit. Ono to možná bude těžké. Veřejné zakázky teď jsou na tom hůř a kdysi už to bylo špatné. A i otázka plavby, hm, otázka hm, rybolovu a tak dále. Nic z toho nebude snadné. Reforma VTO. Donuďte tuto administrativu, aby položila na stole přesně ty návrhy, které si přejí, aby VTO fungovalo lépe. Oni totiž zatím to neudělali. Oni jenom eh, různě hm, se snaží eh, hrozit nebo řekli, že si poradí s Čínou, tak dobrá, tak jim řekněte, předložte konkrétní návrhy, jak to s Čínou bude lépe fungovat. A pak ještě z rychlíku. Stále ještě zde máme celý dlouhý seznam záležitostí, na něž se můžeme společně soustředit. Já už jsem několik z nich zmínil. Například dotace, tržní přístup vůči určitým zemím, opakujte jeho lidem, máme sdílené zájmy, nebo prosazování právního státu. To by mělo být něco absolutně nekontroverzního. Podívejte se na návrh výboru pro elektronické důkazy. Tam vy se snažíte o něco analogického jako ten americký Cloud Act. Ať to do sebe hezky zapadne. Já bych rád se dožil euroamerické dohody k předkládání důkazů elektronické podobě. Soustředíme se tedy na pozitiva, tam, kde se můžeme dočkat nějaké reakce. Například eh, média ehm, a kolik mají eh, čtenářů. Dramaticky se to zvyšuje. Podívejte se, jak se mládež snaží registrovat k volbám. Příště už budou volit soudci stále ještě fungují tak, jak si to naší autoři ústavy přáli přes tu paralýzu, kterou se jim snaží tam vnotit. Takže mnohé v Americe stále ještě funguje a já souhlasím s těmi, kteří jste upozorňovali na nutnost toho běhu na dlouhou trať. Děkuji, pane Gardnere. Pan von Marshall. Já si dovolím na úvod pár obecných záležitostí. Stále ještě mám pocit, v této místnosti, jak bych tomu řekl, že se někdo chce Trumpově ať už posmívat nebo vymýšlet vtípky, případně si na něj stěžovat, což je emocionálně vysvětlitelné, ale bohužel to nepomůže. On nezmizí, musíme si najít způsob, jak si s ním strategicky poradit a jak zároveň hájit vlastní zájmy a na tom mi záleží. Musíme už přejít do té další etapy. Od humoru do vážných koncepcí, jak dál. Zda on respektuje protitlak. Ano, on emočně funguje právě tak. On vyvíjí tlak a on si váží, když někdo dupne na něj. Podívejte se například na sůzky s Angelou Merkelovou. Ano, má například i pro ní větší respekt od doby, co vyhrála volby. Ano, to na něj udělá dojem. Ale Nepočítejte s tím, že tím uspějete. Ono to totiž není hodnota sama v sobě. Musí to být pouze prostředkem k tomu něčeho dostáhnout. t tip ve verzi light. No to nás příliš daleko nedovede. Samozřejmě můžeme nabídnout, že se zbavíme všech tarifů naše tarify jsou vyšší než USA. To si musíme uvědomit. Takže i když na ně rezignujeme, to nestačí. Pan Ross totiž jasně řekl, že chce, aby se EU pohnulo u těch netarifních překážek vůči vzájemnému obchodu. Takže nejdříve zde máme otázku eh, přístupu veřejnosti, ochrany spotřebitelů, zemědělství, Oni to vědí, my to víme, není to snadné a do 1. června to nezvládneme, to je snad jasné všem. Mnozí se ptali na ty střednědobé volby. Tam je to zatím vše otevřené a nerozhodné. Sledujete-li eh, průzkumy, tak demokraté sice mají asi 6 až 7 výhodu, ale kolik to bude znamenat křesel. Ono víceméně to je všechno na jedno. A je to otevřená otázka, zda se demokratům opravdu podaří si zpět uhrát sněmovnou reprezentantů a v kongresu je to ještě obtížnější. Tedy dva možné výsledky těchto voleb. Ty budou mít obrovský emoční psychologický dopad. Pokud se demokratům nepodaří zpátky si uhrát eh, tuto zjemovno neprezentantů, tak oni budou v toho v takové depresi, že to bude pro Trumpa ještě snadnější. Pokud si naopak vyhrajou tu sněmovnu reprezentantů, tak se v Americe vůbec nedá nikoho do, ničeho dosáhnout ty další dva roky, protože demokraté to budou všechno blokovat. Slyšel jsem zde slova, že Trump je to nejhorší, co se nám za posledních několik let přihodilo. Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že toho je mnohem více různých horších věcí. Ono se nám Trumpův přístup ani styl může nelíbit, ale tam stále ještě fungují ty rovnovážné prvky té demokracie a stále ještě se jedná o nejvýznamnějšího partnera v oblasti demokracie, a obchodu a tak dále a rozhodně Rusko tam není alternativou. Marike, tázala se na generační, mezigenerační výměnu, ale já tvůj přístup nezdílím. Samozřejmě máme novou mladší generaci, která už nezažila studenou válku, která už na určité partnerství nevidí jako něco, co bylo absolutně nezbytné po válce. Na druhé straně vidím ve střední, východní, ale i západní Evropě to, že uh, mladí lidé se nefascinují čínskou rokovou hudbou či módou z Indie či například s korejskými filmy stále ještě, i když si to neuvědomují, tak jsou pod vlivem americké populární kultury, s tím můžeme pracovat. Samozřejmě, že to jde často ruku v ruce s negativními politickými pocity vůči tomu, co se v USA děje, ale to už je jiná věc. Děkuji, pan Šapiro. Vaše závěrečné poznámky. Děkuji. Tak to byla spousta zajímavých otázek. Já je bohužel nebudu moc všechny zodpovědět. Doufám, že budeme ještě o tom moci hovořit později. Velice rád se o tom pobavím s vámi eh, ještě někdy jindy. Eh, už tu poznamenalo několik lidí, že tady nejde o to, abychom si dělali z Trumpa legraci, tady jde o to, abychom našli řešení a odpovědi na jeho jednání. Můžeme si kromě toho z něj dělat legraci, ale to nevylučuje tu druhou možnost. Otázka tedy je, Protože um, pár lidí to zmínilo, že USA je nejdůležitější partner, kterého Evropa má, eh, že k tomu neexistuje žádná alternativa a že ze své podstaty chceme zachovat liberální řád a transatlantické vztahy v těchto turbulentních dobách, v těchto dobách Donalda Trumpa. A já si myslím, že to je naprostá pravda. Takový je náš cíl. Otázka ale je, jak to udělat. Podle mě je důležité se smířit s tím, že Trumpovi jsou tyhle věci jedno. Eh, Trumpovi je jedno liberální řád, což dal zcela jasně najevo a nezáleží mu ani na transatlantických vztazích. Eh, ne tak, eh, jak, ho, jak je chápeme my a to jako komunitu společných hodnot a společných zájmů. Pokud to chcete zachovat, během čtyř, osmi nebo možná dvanácti let Donalda Trumpa, Eh, tak se musíte zamyslet nad tím, jak ho dostatečně zatlačit, jak ho dotlačit k tomu, aby si uvědomil, že pro USA je důležité zůstat uvnitř liberálního řádu a transatlantických vztahů. A to bude potřeba k tomu bude potřeba najít jiná místa, na která zatlačit. Pokud prostě řeknete, že, že jsou pojistky a záruky, nebo že počkáme, ono se to přežene, tak eh, Donald Trump zničí ty transatlantické vztahy, na kterých stojíme. Eh, to je samozřejmě velice těžká volba. Eh, je to tenká hranice protože samozřejmě Čína, Rusko a Indie nejsou v žádném případě náhradou za Spojené státy, e, mají svých problémů dost s liberálním řádem a s evropskými hodnotami. A pokud jde o konkrétní otázky, o konkrétní taktické otázky, eh, tak nám mohou pomoci. A mohou nám mimo jiné pomoci přimět Spojené státy, aby se soustředili na to, na, co, na čem v dlouhodobém horizontu záleží, což je liberální řád a transatlantické vztahy. Děkuji moc krát, pane Šapiro. A teď eh, dostane slovo pan Brok, který je zpravodajem. Prosím, máte slovo. If we connect this, no, we don't. We don't connect. Okay. The floor is yours. Děkuji, paní předsedkyně. A také bych Jeremy tě chtěl posledečně poblahopřát k tvým naroz, narozeninám. Je to Děkuji všem panelistům za to, že jste mě dali důležité náměty k úvahám, o kterých budu eh, moci přemýšlet a možná také jsou zde určité, některým způsobem to spochybňuje některé věci, které mám ve svém návrhu zprávy a které mě možná přimějí změnit některé věci v mém návrhu zprávy. Poli Trumpova politika, ta rychlost jeho tweetování, a všechno potom překlady v Evropském parlamentu, to prostě je realita, které čelíme. A myslím si, že to také už něco ukazuje. Musíme se vidět to, že Trumpova politika není jen iritující v některých bodech. A to bych jste chtěl také říct. Potom je zde samozřejmě otázka Iránu, to je politicky je zda je to tedy politicky rozumné nebo ne, to je otázka. Otázky související s obchodem, zda tedy multilaterální obchod eh, budeme dodržovat a která pravidla, to je rozhodující věc, jak tedy se budou ta jednání dále vyvíjet. Ta první počáteční slepota německých a dalších politiků, to prostě není nic jiného, než politik. Prezident říká, my chceme spravedlivý obchod a já ale budu určovat, co je spravedlivý obchod. To. A, a ten, kdo to bude podporovat, je můj přítel. No, to nemá co dělat spravedlivé TO. Multi, multi. Mnohostranný obchod je založen na mnohostranných vztazích ale to, že vlastně jedna země by měla určovat, co je dobré a využívá to proti jiným zemím. To je prostě ta základní muzika, hudba v pozadí, to, co se všemi těmi nejistotami, se kterými je to spojené. A zde stojí otázka, jak tedy si k tomu postavíme. Někdo zde řekl, musíme jasně říci, Nemět, ale když vidím, že německé podniky a svazy podnikatelů říkají, ať už tedy to jsou jednání Macrona, Merkelové a dalších v Americe. Někdo potom, potom nemáme s Trumpem žádné velké šance, že uspějeme nebo že dosáhneme v těch jednáních nějakých konkrétních výsledků. A pokud neuznává mezinárodní pravidla, to už ostatně udělal i dříve, potom přijímá určitá mezi mimo územní rozhodnutí. Například co se týká rozhodnutí Senátu k Nord Streamu 2, k tomu plynovodu. Nikoliv tedy, to rozhodnutí padlo nikoliv na základě tlaku USA. A potom je zde ta otázka Iránu, už jsme, u které už jsme zase. Takže se rozvíjí určitá politika s některými partnery, pokud tedy hm, je vypověděna, tak to potom bude penalizovat ty partnery. A hm, setkal jsem se s americkým velvyslancem v Berlíně hodinu poté, co nakreditoval, tak už vlastně zatvítovali, že Němci musí okamžitě, německé firmy musí okamžitě, okamžitě opustit Irán. To je jako za dob císaře to prostě znervo, je znervozňující a teď je otázka, jak to bude vypadat s tím partnerstvím. Mnoho kolegové říkali, je to náš nejdůležitější partner. Ano, ale samozřejmě bezpečnost Evropy není možné zaručit bez NATO, to je skutečnost, ale má partnerství nějakou důvěryhodnost, když ten partner neví, co se zítra stane, kde se nejsou žádné jasné cesty, jasné způsoby, jak bychom spolu mohli hovořit. Jsme si jistí, že také článek 5 bude nadále platit, smlouvy o NATO tedy, a nebo nad tím převáží situace poslední. Ksovy zprávy to jsou všechno nejistoty. Američané, co se co se poslali eh, vojenské jednotky do Litvy, do Pobaltí, na Ukrajinu, ale to bylo ještě za Obamy. Obama ještě o tom rozhodl, to nebyl Trump. To bylo tedy za Obamovy administrativy, který se rozhodl v rámci mm, zajišťování bezpečnosti ve světě. My jsme tehdy byli s delegací AFET v Ázii, kde tedy jsme hovořili s Japonci kteří mají strach, a to nám jasně řekli, že vlastně tam, kde bylo klasické, že s, s klasickými partnery se již nebudou cítit bezpečně. Také TTP bylo tedy vypovězeno, nejen z ekonomických, ale spíše eh, politicko-bezpečnostních důvodů, protože TTP by mělo ochraňovat politické vztahy s Čínou, takže toto byly určité politické důvody. A mezi tím to vše vedlo k tomu, že země jako Indonésie, Filipíny a ještě další země říkají možná, musíme mít dohodu s Číňany, protože ochrana Ameriky není jistá. Zahraniční ministr, minister zahraničí Japonska nám vysvětloval, že musí zajistit jiné pojistky, protože nemají jasné změny. To se potom transformuje v určitý dramatický způsob, kdy architektura bezpečnosti to světa kdy Amerika se považuje za hlavního nositele této bezpečnostní politiky. Ale tato, i toto je nejenom vojenská záležitost, ale také ekonomická tato architektura eh, bezpečnosti, zahraničně politické otázky například třeba urychlit jednání s Japonskem, ne a s ostatními zeměmi, ale ty, ten eh, vojenský komponent na evropské straně byl zapojen. A to všechno vede k tomu, je to spojeno s tím eh, mírovým prostorem, s naší realistickou zahraniční politikou a to vede k tomu, že jsme v tomto okamžiku na tom tak, že se vlastně vytváří Pax Senia a toto si myslím, že všichni ještě dobře nezachytili. Takže američané se stali určitého strategického myšlení. A jsou zde určité body, také kvůli některým chodí vojenským tedy kruhům. Nyní hovoříme tedy o té oce, o oceli, o hliníku, tyto. Ale prostě pokud by ta strategie se zrotila, to by byla strategie. Stra- Rusové zase mají strategii, ale zase nemají prostředky na to, aby ji prosadili. Evropané mají prostředky, ale zase nemají žádnou strategii. Jenom Číňané mají i strategii, i prostředky k jejímu prosazení. A když se nyní Západ rozštěpí, když nebude žádná západní společná strategie, TTIP by měl vlastně vést nejen k odbourávání cel, ale také k, k k celosvětové strategii založené na ekonomice, tedy vůči transatlantické. Nejsou tam pouze cla, ale jsou tam úplně jiné dimenze. A pokud tedy bude vypovězeno, tak by to mohlo vést krizi. Nemá to tedy tu též strategickou dimenzi a já si myslím, že tím ztrácíme důvěryhodnost. Ale teď bych chtěl říct, to bylo tedy pár slov celé té eh, historii. My jsme vlastně partneři na život a na smrt. Musíme si být vědomí, že naše slaminy platí i pro Američany. Američané mají velké obchodní přebytky a Ameri- a, a samozřejmě jde zde také o zahraniční dluhy. Američané, Číňané, Japonci, tam jsou 4,5 miliard dolarů dluhu. Bilion dolarů dluhu. Toto prostě je obrovská věc a musíme tedy uvažovat dále o tom, jaký se, jakým způsobem můžeme tedy se spojenými stály dále eh, spolupracovat. Společně bychom byli nejsilnější ekonomicky i politicky. Ale to znamená také, že Evropané konečně bát. Já nehovořím ani o těch dvo, dvou procentech. Dvě procenta na vojen, na obranu, na vojenské záležitosti do roku 2025. Nechci. Nechci vás přerušovat, ale máme další bod a to už bude vaše vlastní zpráva. Takže mohla bych si nyní dovolit pouze minutku, ano, smím to dokončit. musíme se postarat o to, abychom nyní že se musíme silněji profilovat a nikoli pouze ve smyslu 2% eh, na obranu, ale nesmíme to na to jít nesprávně, aby ty peníze zmizely na nějaké zbytečnosti. My musíme budovat něco koncepčního tak, abychom ty peníze utráceli moudře a ty struktury přizpůsobit a měnit. Pokud se okopeme v těch starých národních systémech a jenom do toho budeme spát peníze, tak nebudeme nikoho zabývat a když už na Američany nebude spoleh, což už ani nyní není, tak to nepovede nikam. A pokud se s tím nedostaneme dál a nedokážeme si poradit ani se situací vůči Rusku, ani k obnově Sýrie, tak se sami od toho vyjednávacího stolu vlastně vynulujeme a američané už na tom jsou špatně, takže tady si myslím, že si musíme z toho reformního procesu právě toto slibovat. A to právě proto ogroduje Macron. Základní podmínka spočívá v tom, že Evropa musí pochopit, že chce zůstat silná a pouze díky silnější Evropě se dá obnovit i určitá síla v Americe. Děkuji panu Brokovi a nyní bych ráda uzavřela tuto část rozpravy a děkuji našim hostům. Byla to nesmírně zajímavá analýza. A jak už jsem se zmínila, důležité bude, abychom v ní pokračovali, protože díky tomu si neustále vysvětlujeme, vyjasňujeme, oč v těch stazích jde a na tom Evropě záleží. Rozhodně nám ano. Takže děkuji všem, panu von Maršalovi, panu Šapirovi, panu Gardnerovi a doufejme, že se opět uvidíme v budoucnu. We will continue immediately. A pokračujeme bezodkladně dál, protože právě další bod, pane Broku to už budete vy. To je stav vztahu z USA.